ale politický důvod jsem pochopil. Tak a dostáváme se k článku 138 jednacího řádu zjednodušený postup pro čtyři zprávy. Nejdříve eh, pro pana Nikulesku tato zpráva. Hlasujte prosím po jménech. Eh, jméno eh, hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. V tom případě končím hlasování. a návrh je přijat. Zpráva je přijata. Nyní se dostáváme ke zprávě paní Tain o příslušnosti práva v oblasti eh, majetkových důsledků registrovaných partnerství. A opět hlasujeme po jménech, zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zpráva je přijatá. A také další zpráva paní Tain. A opět je to o použitém právu v majetkový poměr manželství. Zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A zpráva je přijatá. A nyní ještě zpráva pana Krámera eh, k Evropské strategii pro dopravní technologie pro budoucí evropskou udržitelnou mobilitu. Opět hlasujeme elektronicky, prosím, hlasujte. Hlasovali všichni. Pane Líze, hlasoval jste také? Ještě ne. Tak, končím hlasování. A zpráva je přijatá. Děkuji vám. A nyní se dostávám ke zprávě paní Antonesku. Ano, paní zpravodaj už je tady také. Eh, pane Krámere, vaše zpráva byla právě schválena. Já předpokládám, že vás zdržel výtah. Ano. Takže teď se skutečně dostáváme ke zprávě paní Antonesku o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a právo na komunikaci po zatčení. Pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní nechávám hlasovat o takto upraveném návrhu, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh legislativního usnesení a prosím hlasujte po jménech, zahajujte to hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to přijato. Blahopřejeme paní Antonesku. Dostáváme se ke zprávě kolegy Sancheze Preseda ke smlouvách o úvěrových, úvěrech na bydlení. Nyní pozměňovací návrh 117 bloku 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tím blok 2 a pozměňovací návrhy 1 až 116 odpadají. A nyní hlasujeme o takto pozměněném návrhu. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Pan Sanchez Presedo, vy chcete eh, promluvit před hlasováním o legislativním usnesení. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Máme pouze jediný nedořešený bod, je to bod technického charakteru. Pozice parlamentu byla jasně vyjádřena po konzultacích jednotlivých předkladatelů návrhů a e, v souladu s míněním e, předsedy energetického výboru bych e, navrhl, aby abychom ještě mohli eh, legislativní stanovisko eh, projednat s radou. Takže eh, žádá, o, žádá pan o odložení hlasování. Kdo je tady pro odložení, kdo je proti, kdo se zdržel, takže hlasování se odkládá. Nyní se dostáváme ke zprávě paní McCarthy, to je obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem. Nejdříve pozměňovací návrh číslo dvě na dvě části. První část, to je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, hlasujeme elektronicky, prosím, hlasujte. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato blok 2 a pozměňovací návrh minus, eh, minus prvního pozměňovacího návrhu odpadá. Hlasují o celém návrhu, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh legislativně usnesení zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Blahopřejeme paní McCarthy. Nyní se dostáváme ke zprávy eh, kolega Robarčika, to je změna nařízení 2187 z roku 2005 Rady a týká se to ochrany eh, rybolovných zdrojů v Balckém moři. Eh, pozměňovací návrhy 1 až 3 pro, proti, zdrželi se, Přijato. A nyní hlasujeme o takto celém pozměněném návrhu. Jde pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní eh, legislativní usnesení zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Ano, je tomu tak, končím hlasování. Přijato. Blahopřejeme panu Grobarčikovi. Nyní se dostáváme ke zprávě eh, našeho bývalého předsedy a kolegy Josefa Bu- Jiřího Buska o fungování vnitřního trhu s energií. Eh, Odstávec 3, původní text je pro, proti, zdrželi se, prověříme elektronicky. Zahájí hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování přijato. Nyní číslo 14, to je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní odstavec 27, první část, to je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní eh, druhá část eh, elektronicky zahajuje hlasování. Končím hlasování a je to odmítnuto. Dále čtyřicítka původní část, první, eh, první část kdo? Proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Paragraf 59 po částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, myslím, že odmítnuto. V pořádku. Prověříme elektronicky zahajuje hlasování 59, druhá část. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 65 první část je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 68, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Odstavec 19. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Paragraf 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 ne, ne, to bylo jasné. 55, kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Paragraf 57, kde první část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní usnesení eh, v celé podobě zájmu hlasování. Hlasovali všichni? Ano, je to tak, končím hlasování. Přijato. Blahopřejeme paní eh, Klevě Kekuš. Nyní se dostáváme ke zprávě kolegy Milany který si přeje promluvit ještě před hlasováním. Tak, pane kolego, máte slovo. Chtěl jsem jenom učinit technickou úpravu. Zpráva eh, byla už sepsána před prvním červencem, to znamená, že Chorvatsko eh, je tam uvedeno jako přístupová země, nicméně mělo by být nyní začleno mezi členy EU. Ano, pane Milano, eh, bylo mně eh, přislíbeno, že všechny jazykové verze budou takto korigovány. Děkuji. Eh, paragraf 4, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Prověřit? Dobře, prověříme záhy hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je to přijato těsnou většinou. Dále, paragraf 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní eh, závěrečné hlasování o textu. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Blahopřejeme panu Milanovi. Nyní se dostáváme ke zprávě kolegyně de Lange o efektivnější a hospodárnějším tlumočení v Evropském parlamentu. Výborně. Máme a alternativní návrh ještě jedno, máme, ano, existuje návrh frakce socialistické. Hlasujeme elektronicky, zahaví toto hlasování. Končím hlasování. návrh, či jak se pan předseda přeřekl, útok je přijat. Tím eh, odpadá text z výboru a útok socialistů byl tímto úspěšný. Tak, dámy a pánové, a nyní nejkrásnější zpráva dnešního dne. Pan kolega Fox eh, nám překládá zprávu o eh, hazardních hrách online na vnitřním trhu tak eh, můžeme si už eh, vsadit na výsledek hlasování. Takže po odstavec 2 eh, původní text, první část, zahajuji hlasování elektronicky, prosím. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. A druhá část opět elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Tím se dostáváme k původnímu textu. Eh, paragraf 5, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Paragraf 19, pardon, Dobře, a to bylo jasně, jasně pro... Dobře, prověříme, že chcete. Ne, ne, je to, je to schváleno. Dobře, děkuji. Paragraf 19, to je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Třetí část pro, ne, druhá část, prověříme elektronicky, ano, druhá část, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Nyní třetí část, to je pro, proti, zdrželi se. To by měla být stejná většina, ne? Chcete prověřit, prosím, hlasujeme elektronicky o třetí části, za hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní odstavec 28 a hlasujeme elektronicky, zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Nyní 29. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní odstavec 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53 pro, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. A zdá se, že vlevo je jakási únava z hlasování, ne jako vždy a jenom dnes. Druhá část je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 56, kdo je pro původní text, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 hlasování po jménech zájem hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní hlasujeme závěrečné, zahajuji závěrečné hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zpráva je přijatá a blahopřejeme panu Foxovi. A dále ještě, dámy a pánové, nyní máme zde jedno personální rozhodnutí. Jde o jmenování pana Luigio Bellinguera do výboru zřízeného podle článku 255 eh, smlouvy o fungování EU eh, do výboru pro toto účelu zřízeného. Tak, Eh, můžete nyní hlasovat jako vždy pro, proti nebo se zdržet, ale prosím, ať to není viditelné. Je to tajné hlasování. Takže hlasování o jmenování pana Berlinguera zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. pan Berlingwer byl zvolen. Blahopřeji. A nyní eh, budeme, přistupujeme k vysvětlení hlasování a vedení schůze převezme pan kolega Vlasák.